Hello everyone. Dobré odpoledne všem. S radostí tu vítám Gretu Thunberg v Evropském parlamentu ve výboru pro životní prostředí. Srdečně také vítám paní státní tajemnici paní Čot z rumunského předsednictví poslance Evropského parlamentu a zejména paní eh, Koracabil, Anna Maria Koracabil, která je koordinátorkou Evropského parlamentu pro dětská práva. Tohle je naše poslední plenární zasedání a poslední schůze výboru pro životní prostředí před květnovými volbami. A nemohli jsme zakončit naši práci lépe eh, než debatou eh, s tak inspirativní eh, mladou osobností, s klimatickou aktivistkou Gretou Thunberry. Gretu jistě nemusím nijak podrobně představovat, e, již nyní je velice dobře známá a já jí děkuji za neochvějný e, závazek co se týče klimatických změn a za to, že přijala pozvání Evropského parlamentu na tuto výměnu názorů na téma, které je jedním z nejdůležitějších témat v tomto legislativním období a bez pochyby i jedním z nejdůležitějších témat voleb do Evropského parlamentu, které nás čekají. Greta urazila dlouhou cestu vlakem ze Švédska během svých školních prázdnin proto, aby zde s námi mohla být. Čímž sama jde příkladem a je věrná svým zásadům, zásadám a principům. V posledních několika letech více než kdy dříve nejen hovoříme o důležitosti zapojení osob všech věkových kategorií a ze všech eh, úrovní společenského žebříčku, abychom aktivně hledali eh, řešení ekologických problémů a také společenský tlak tam, kde takováto řešení chybějí, anebo se je zkrátka nedaří naplnit. V Evropském parlamentu víme, jaký je náš úkol. Jsme velmi ambiciozní, patrně jsme nejambicioznější evropskou institucí, pokud jde o eh, naplňování klimatických cílů Evropy v nadcházejících letech. Víme, že tuto ambici musíme uchovat i v příštím volebním období, abychom se mohli postavit výzvám, které jsou před námi. Už nebudu hovořit déle, protože už nyní máme časový sklus a vím, že se všichni těšíte na Gretu, takže bez dalších průtahů eh, jí dávám slovo. Budete hovořit v sedě, anebo si chcete stoupnout? She wants to start.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 My name is Greta Thunberg. Jmenuji se Greta Thunberg, je mi 16 let, pocházím ze Švédska a chci, abyste propadli panice. Chci, abyste se chovali, jako by vám hořel dům. Tato slova už jsem pronesla několikrát a mnoho lidí mi vysvětlovalo, proč je to špatný nápad. Spousta politiků mi říkala, že panika nikdy nevede k ničemu dobrému. A já s tím souhlasím. Panikařit, dokud nemusíte, je velice špatný nápad. Ale když vám hoří dům a chcete, aby nevyhořel až do základu, tak to už si žádá určitou míru paniky. Naše civilizace je velmi křehká, skoro jako hrad postavený na písku. Její fasáda je nádherná, ale základy nejsou ani zdaleka pevné. Jsou nyní příliš eh, nahlodané. Včera svět se zoufalstvím a nezměrným žalem sledoval, jak v Paříži hoří katedrála Notre Dame. Některé stavby jsou více než jen stavby. Ale katedrála Notre Dame bude znovu postavena. Doufám, že její základy jsou silné a doufám, že naše základy jsou ještě silnější. Ale obávám se, že nejsou. Okolo roku 2030 za 10 let, 259 dnů a 10 hodin budeme v situaci, kdy spustíme nezvratnou řetězovou reakci, která patrně povede ke konci naší civilizace, jak ji známe. Pokud ovšem do té doby neproběhnou trvalé a bezprecedentní změny ve všech aspektech naší společnosti. Včetně snížení emisí CO2 o nejméně 50 A prosím, nezapomínejte, že tyto výpočty počítají s vynálezy, které zatím ještě nejsou široce dostupné. S vynálezy, od kterých se očekává že vyčistí z naší atmosféry astronomické množství oxidu uhličitého. Kromě toho, tyto výpočty nezahrnují nepředvídané eh, body zvratu, jako například velice silný eh, metan, který uniká z rychle, tajících, z rychle tajícího arktického permafrostu. Nepočítají ani s oteplováním, které způsobuje znečištění vzduchu ani s principem klimatické spravedlnosti, který jasně stanovuje pařížská dohoda a který je naprosto nutný, pokud to má na globální úrovni fungovat. Musíme si ale uvědomit, že tohle jsou jenom výpočty, jenom odhady. Což znamená, že tyto body, odkud není návratu, mohou přijít o něco dříve nebo o něco později. To nikdo neví jistě. Ale můžeme si být jistí tím, že k ním dojde zhruba v tomto časovém horizontu. Protože tyhle výpočty nejsou názory nebo hádání. Jsou to prognózy na základě vědeckých zjištění, zjištění všech národů prostřednictvím IPCC. Téměř každá velká vědecká instituce na světě bez výhrad podporuje práci a zjištění IPCC. Momentálně probíhá šesté masové vymírání druhů. A rychlost toho vymírání je zhruba 10 tisíckrát silnější, než, jak, než co je považováno za normální. Až 200 živočišných druhů denně vymře. Eroze úrodné svrchní vrstvy půdy, kácení našich velkých lesů, toxické znečištění vzduchu, ztráta hmyzu a volně žijících druhů, okyselování oceánu. To všechno jsou katastrofické trendy, které jsou urychlovány naším životním stylem, který vedeme my tady ve finančně požehnané části světa a styl, který bereme jako naše právo. Ale málo kdo o těchto katastrofách ví a málo kdo chápe, že jde o pouze o několik prvních příznaků klimatického a ekologického kolapsu. Jak by mohli vědět? Nikdo jim to neřekl. A co je důležitější, neřekli jim to ti správní lidé a správným způsobem. Náš dům se rozpadá. A naši vůdci se podle toho musí začít chovat protože momentálně se podle toho nechovají. Kdyby se rozpadal náš dům, naši vůdci by nepokračovali, tak jako vy dnes. Změnili byste v podstatě všechny stránky svého chování, tak jako v nouzové situaci. Kdyby se rozpadal náš dům, nelétali byste po světě v business class a nepovídali byste si o tom, že trh všechno vyřeší inteligentními drobnými řešeními určitých izolovaných problémů. Nemluvili byste o tom, že se vykoupíte z krize nebo že se prostavíte z krize, která byla vyvolána kupováním a stavěním. Kdyby se nám rozpadal dům, nepořádali byste tři mimořádné samity k Brexitu. Ale přitom žádný mimořádný summit ohledně zhroucení klimatu a ekosystému. Nehádali byste se o odklonu od uhlí za 15 nebo 11 let? Kdyby se nám rozpadal dům, neoslavovali byste, že jedna jediná země, jako Irsko, možná upustí od využívání fosilních paliv. Neoslavovali byste, že Norsko se rozhodlo zastavit ropné vrty u malebných Lofotských ostrovů, ale přitom bude nadále vrtat všude jinde ještě desetiletí. Na takovéto oslavy je už 30 let pozdě. Kdyby se nám rozpadal dům, média by nepsala o ničem jiném. Probíhající klimatická a ekologická krize by plnila všechny novinové titulky. Kdyby se nám rozpadal dům, neříkali byste, že máte situaci pod kontrolou, a nevkládali byste budoucnost a životní podmínky všech žijících druhů do rukou vynálezů, které ještě nebyly vynalezeny. A netrávili byste svůj veškerý čas hádkami o daních nebo o Brexitu. Kdyby se skutečně začaly hroutit zdi našeho domu, určitě byste odložili své spory a začali spolupracovat. Náš dům se ale opravdu rozpadá. A velice rychle nám dochází čas. A přitom se v podstatě nic neděje. Všichni a všechno se musí změnit, tak proč plítvat drahoceným časem hádkami o tom, co a kdo se musí změnit jako první? Všichni se musí změnit a všechno. Ale čím větší je vaše platforma, tím větší máte odpovědnost. Čím větší máte uhlíkovou stopu, tím větší máte morální povinnost. Když říkám politikům, aby okamžitě jednali, nejčastěji odpovídají, že nemohou udělat nic drastického, protože by to bylo příliš nepopulární u voličů. A mají samozřejmě pravdu, protože většina lidí vůbec ani neví o tom, proč jsou ty změny potřeba. Proto vám neustále říkám, abyste se sjednotili na základě vědy a abyste učinili z dostupné vědy srdce politiky a demokracie. Blíží se volby do Evropského parlamentu. A mnozí z nás, kteří budou touto krizí postiženi nejvíc, což jsou lidé jako já, nesmějí hlasovat. Nemůžeme ani se účastnit rozhodování v biznisu, politice, inženýrství, médiích, školství nebo vědě. Protože ten čas, který je potřeba, abychom na to dostatečně dlouho studovali, zkrátka neexistuje a proto miliony dětí vycházejí do ulic. Stávkují za klima, aby vytvořili dostatečnou pozornost a upoutali pozornost na klimatickou, klimatickou krizi. Musíte naslouchat nám, kteří nemůžeme hlasovat. Musíte hlasovat za nás, za své děti a vnoučata. To, co nyní činíme, už brzy nepůjde odčinit. V těchto volbách budete hlasovat o budoucích životních podmínkách lidstva. A přestože dnes potřebná politika neexistuje, některé alternativy jsou zcela jistě méně špatné než ostatní. Četla jsem v novinách, že některé strany eh, tu dnes dokonce nechtějí být, protože, protože za každou cenu nechtějí hovořit o klimatickém kolapsu. Náš dům se rozpadá. Naše budoucnost i všechny naše výdobytky z minulosti jsou nyní doslova ve vašich rukou. Ještě ale není pozdě. Bude si to žádat daleko sáhlou vizi. Bude si to žádat odvahu. Bude, budete si to, bude, bude si to žádat eh, odhodlání jednat nyní a položit základy, přestože ještě nevíme všechny detaily podoby stropu té stavby. Jinými slovy, bude si to žádat katedrálové smýšlení. Žádám vás, abyste se prosím probudili a umožnili potřebné změny. Když budete dělat vše, co je ve vašich silách, stále to nebude stačit. Všichni se musíme pokusit o zdánlivě nemožné. A je v pořádku, když mi odmítnete naslouchat. Konec konců jsem jenom 16-letá školačka ze Švédska. Ale nemůžete ignorovat vědce nebo vědu nebo miliony školou povinných dětí, které stávkují za právo na budoucnost. A prosím, neselžete. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, Greto, za vaše inspirující slova. Neslyšíme vás poprvé a obdivujeme vaši odvahu a vaše slova, která jsou k věci velmi inspirující pro mladé i starší, pro občany i politiky. A nyní, milí kolegové, máme určitý formát, takže požádám koordinátory politických skupin, aby se vyjádřili. Nemáme příliš mnoho času, takže prosím, buďte struční a dodržte řečnickou dobu. Víte, kolik máte času, takže nepřekračujte řečnickou dobu a začneme panem Pítrem Líze. Děkuji. Paní předsedkyně, díky Greto, díky za návštěvu v Evropském parlamentu a za velmi inspirující projev. A myslím, že je velmi významné, že eh, zastupujete nejen sebe, ale stovky tisíc mladých, kteří nás nyní tlačí k tomu, abychom dělali více pro klima. Já jsem se s řadou z nich ve svém volebním obvodu sešel a Paul, který je moje 14, na mě udělal velký dojem. Už tři roky se zapojuje ve volném čase do boje proti klimatickým změnám. Já myslím, že vy, Paul a další si nezaslouží ošklivé urážky, které přicházejí zejména od starších lidí, ale zaslouží si podporu. Můžete, za, můžete mi zatleskat. A samozřejmě běží velká diskuse, zda by to mělo být v době školy nebo ne. A i já když jsem chodil do školy, tak mě učitelé požádali, abych eh, bojoval za podporu soukromých škol v Německu a já jsem to udělal a to, co děláte vy, je mnohem důležitější, takže neskrývám svůj postoj. Samozřejmě dlouhodobě by se to mělo dít mimo rámec školní doby, ale ve škole nedostáváte dobrou známku, když nemluvíte k tématu a Téma je klimatické změny. A klimatické změny jsou největší výzmou pro naši politickou generaci. Nejsou to má slova, ale to říká náš předseda Manfred Weber, když jsme ratifikovali pařížskou dohodu. A proto bychom měli něco udělat a měli bychom dělat ještě vlastně mnohem více. I když nezdílíme vždy stejné názory, myslím, že je důležité pro mě, abych řekl, dobrá, Evropa nedělá dost, členské státy nedělají dost, ale je důležité, že bez Evropy bychom neměli ani pařížskou dohodu. A to nejsou má slova, to jsou slova Toda Sterna, bývalého klimatického poradce Baracka Obamy, byl zde v Evropském parlamentu a řekl, bez Evropy bychom se nikam nedostali, tak nás nuďte dělat více, ale je třeba také vidět, že bez Evropy bychom nebyli ani tam, kde jsme nyní. Do budoucnosti mám dvě velké otázky a věřím, že vy a vaši kolegové, vaši mladí soupotníci budou uvažovat stejně. My jsme předložili určitou strategii, tedy Evropská komise předložila strategii a Evropský parlament to podpořil, ale členské státy nejsou připraveny k tomu a je třeba konkrétních kroků. A myslím, že bychom měli donutit předsedy vlád, aby udělali něco ve smyslu klimatické neutrality a nemluvit o tom, že to bude za rok, ale začít s tím hned. A druhá věc, která je mi velmi blízko, já o tom hovořím ve svém volebním obvodu, kde vlastně vystupují děti, školní děti každý den. Proč letectví nedělá více, aby pomohlo klimatu? Je nespravedlivé, že když jedete vlakem nebo autobusem, platíte daně a poplatky a když letíte, letadlem, tak letectví eh, přispívá pouze 15 do obchodování s polovolenkami a 85 povolenek dostají zadarmo. Tedy Evropský parlament to chce změnit, ale dokonce i v komisi a v radě jsou lidé, kteří si myslí, že je to moc, že je to příliš a musíme dělat více a za těchto okolností nemůžeme se ani bavit o zrušení odpovědnosti, kterou má letecké odvětví. Musíme dělat více a věřím, že budeme schopni spolupracovat se všemi mladými na tomto. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Líze. Další řečník je paní Dali. Děkuji za to, že jste zde. Já zastupuji socialisty a demokraty, ale jsem tu také jako matka dvou dětí. Jednomu je pět a druhému jsou dva roky vy, když sdílíte své obavy o budoucnosti, které mají lidé vašeho věku a i mladší, tak já cítím stejné výčitky a stejné pocity, protože dnes okolo sebe vidíte místnost plnou lidí, kteří vám tleskají, ale bohužel to tak vždycky není. V tom smyslu, že když se dostáváme k jádru věci, když eh, se dostaneme ke konkrétní legislativě, která může něco změnit, tak eh, nakonec jednáme o věcech, které se snažíte ambice snížit. Není to poprvé a určitě kolegové eh, mohou mluvit ze své zkušenosti. Není to poprvé, když jednáme o opravdové legislativě, která může něco změnit, tak nakonec vlastně ustupujeme ze svých ambicí kvůli nátlaku a také kvůli lobování. A chtěli jsme, že jsme zabrali legislativu na snížení emisí CO2 u osobních vozů a letadel a kolegové by mohli o tom také mluvit. Vy říkáte, že jste jenom škola, 16 letá školačka. Já jsem z Malty, nejmenší stát v Evropské unii. A nejde o věk a nejde o váš původ, ale jde o odhodlání ke změně a k prosazování změn. A z toho, co jsem viděla, když jsem vás sledovala a z toho, co dnes vidím, ta odhodlanost vám skutečně patří, jste velmi odhodlaná a to bude mít dopad na řadu studentů ve světě, a nejen studentů, ale i starších lidí. Viděla jsem, jak mladí vycházejí do ulic, dokonce i na Maltě, aby byl jejich hlas slyšet, když jde o klimatickou nečinnost. Vy říkáte, že jako 16 leta nemůžete volit. A některé členské státy to umožňují. A myslím, že bychom měli v tomto směru vyvolat větší tlak. Malta patří k těm zemím, Rakousko také. Není to rozhodnutí pro starší lidi, ale rozhodnutí ve volbách má dopad na dopad na ty, kteří, kterým je dnes 16 eh, a kterým za pět let bude 21. Vy vlastně berete odpovědnost za dnešní rozhodnutí a i jako Evropský parlament musíme zajistit, abychom se snažili o to, aby mladí lidé jako vy měli slovo v tom rozhodování. A já jsem ráda, když slyším kolegu, že klimatické změny jsou největší výzvou, protože si myslím, že je to opravdu největší výzva před námi a musíme skutečně jednat podle toho. A pokud mohu, pokud zde nejsou kamery, které tu máme dnes, měli bychom si všichni uvědomit, že se to netýká pouze slov, ale skutečně činů. Protože pokud nám nezáleží na naší planetě, nebudeme se moci starat ani o ekonomiku a pracovní místa. A to říkám proto, protože máme zde představitele zemí v Evropské unii, kteří mají krásné projevy, ale potom podle těch projevů nejednají. A kolega citoval různé lidi. A já bych chtěla také uzavřít eh, vaším citátem. Vy jste nedávno řekla, protože to skutečně jsem si zapamatovala, eh, musíme zajistit, aby starší generace byly odpovědné, musíme být rozlobení a musíme tu zlobu proměnit v činy. A právě je třeba těchto činů, aby se věci změnily k lepšímu. Děkuji. Thank you. Now, Mr. De- Děkuji, pan Demesmaker. Budu hovořit eh, svou mateřštinou, pokud mohu. Budu hovořit nizozemsky. Ja, ik eh, vertegenwoordig de ECR-groep hier. Ik... Eh, Zastupuji eh, stranu hm, EKR v Evropském parlamentu, jsem otec a také dědeček. A vítám tě jménem mé politické skupiny v Evropském parlamentu. Spustila si celý, celé hnutí nadšených mladých lidí, kteří jsou v ulicích, a kteří se angažují v tomto boji proti klimatické změně. Také v mé zemi miliony mladých ve vlámech jsou v ulicích a já jsem nadšen touto angažovaností mladých. Eh, tleskám jim, i když se nedovnímám, že je dobré chodit za školu. Skutečně, my všichni jsme znepokojeni z hlediska životního prostředí, rostlin, zvířat, a my jsme vzali na sebe určité závazky, ale ty závazky jsou teoretické. A Evropský parlament více než pět let pracuje na ochraně biodiverzity, na oběhové ekonomice a snaží se mít pod kontrolou také plasty. A během posledních let jsme opravdu pracovali výrazně. E, pracovali jsme na regulačním rámci. A tento týden ještě jsme hlasovali pro nové limity CO2. Dále jsme se zabývali nákladními automobily a opět jsme diskutovali o biodiverzitě. Musíme skloubit ekonomiku a ekologii a musíme zůstat realisty a musíme být ambiciozní. To je jediná možnost, jak můžeme konat. Eh, moje strana vsadila na ekologii, na inovaci a na růst. Naše politika Eh, nechce pouze chránit planetu, ale také zaměstnanost. Zaměstnanost je také důležitá a klíč spočívá v inovaci, v lidské aktivitě, v naší schopnosti se přizpůsobit. A já jsem eh, přesvědčen, eh, a jsem přesvědčen, že potřebujeme tuto mládež a je důležité najít nová řešení tak, abychom přeměnili ekonomiku v trvale udržitelnou ekonomiku. Lituji, že existuje defetismus v politických diskursech, eh, kde se nehovoří o budoucnosti. A přitom lidé se snaží eh, inovovat, hledat řešení, které by nám pomohlo bojovat proti klimatické změně. Například lování v Belgii eh, vědci vynalezli solární panely, které umožňují odstraňovat eh, znečišťující látky z atmosféry takže věci hledají a inovují. Je nutné sázet na technologii a výzkum. Mám na mysli také biotechnologii. I to je součástí toho významného mixu a myslím si, že Evropská unie zde může sehrávat důležitou roli v tomto boji proti klimatickým změnám. A vyžaduje to angažovanost. Evropa nemůže sama všechno vyřešit, potřebujeme spojence a doufám, že mladí, mládež si toto uvědomuje, uvědomuje se význam inovace a výzkumu. Děkuji. Pan Torvalce další. Můžete si nechat eh, sluchátka, či budu mluvit mateřskou Gret. Ahoj. Ahoj Greto, vítej v Evropském parlamentu. Já bych byl eh, trochu veselejší, kdybych se mohl jmenovat Hans, protože Hans a Greta jsou jako Jeníček a Mařenka, mohli bychom eh, jít spolu do toho velkého lesa, abychom vyhnali zlou čarodějnici. Jenže já se nejmenuju Hans, nejmenuju, jmenuju se Nils, říká se mi Nike a eh, jsem z Finska, což slyšíš na mé švédštině. Je to taková muminí švédština, jak se říká ve Švédsku přišla si v mnoha ohledech na správné místo, protože pokud někde v Evropě existuje instituce, která se snaží e, změnit náš život, pokud jde o životní prostředí a klima, tak je to tento parlament. Jsme to my, kteří budeme přijímat i v budoucnu všechna důležitá rozhodnutí. Jsme to my, kdo, budou, kdo bude realizovat e, ty cíle, o kterých tu byla řeč. Já občas říkám, že eh, tu nejsem ani tak kvůli sám sobě, jako kvůli svým vnoučatem. Já mám tři vnoučata, která jsou o něco starší než ty a mám tři vnoučata, která jsou o něco mladší než ty. A pokud mám správné zkušenosti s Finskem, tak při nejmenším eh, tomu, tomu nejstaršímu vnoučeti budu moci říci, že jsem mluvil s Gretou a budu tím o něco lepším dědečkem a o něco lepším poslancem. Budu se snažit tedy plnit ty úkoly, o kterých jsme hovořili. Za posledních pět let jsme přijali poměrně mnoho důležitých rozhodnutí. Um, Máš naprostou pravdu, když zdůrazňuješ, že jsme toho neučinili dost. My jsme se pokusili zpřísnit obchod s emisemi, pokusili jsme se eh, přijmout eh, závazky v oblasti dopravy, v oblasti budov. Eh, nyní je tedy o něco lehčí těch cílů dosáhnout. Schválili jsme novou legislativu ohledně využívání půdy nebo například o emisích z automobilů. To jsou ale všechno nebo je to jeden zvláštní problém. Všichni jsme eh, zajedno v tom, že potřebujeme elektromobily, ale pokud se elektromobily budou tankovat špinavou elektřinou, budou mít větší emise než eh, současná auta. Takže je každopádně potřeba změnit náš systém výroby elektřiny, což bude patrně ta největší výzva v následujících pěti letech. Můžu ti slíbit eh, jednu věc. Pojedu do tvé vlasti, do Švédska, až přijmeme ta rozhodnutí, eh, která požaduješ. Nebude to zítra, nebude to ani pozítří, patrně to potrvá pár let, ale eh, jak jsi slyšela ze všech těch potlesků, eh, všichni si uvědomujeme, že děláš správnou věc a podporujeme tě. Děkuji. Thank you very much. Next speaker is Mr. Děkuji, nyní pan Eickhout. Vítej, Greto, děkuji. Já vím, že eh, politici, eh, když děkují, tak to lidi štve, ale každopádně věz, že příští volby budou ohledně klimatických změn. Dnes byly zveřejněny další průzkumy, ve kterých se píše, že aby většina evropských občanů přišla eh, k urnám, tak je k tomu pohne právě klimatická změna. A to částečně díky tvé skvělé práci a díky pátečním stávkám studentů, za což ti poděkovat musíme a taky proto, že jsem ze zelené strany, která už za tyto problémy bojuje dlouho a nebyli jsme tak úspěšní, jak by se patrně tobě líbilo. A já se teď můžu obrátit na kolegy a můžu říct velice cynicky, když pohlednu do minulosti na různá hlasování, která proběhla a na různé diskuze, které proběhly. A já jsem si eh, nevšiml eh, toho pocitu, že opravdu je to téma naléhavé Nevšiml jsem si té naléhavosti, která je přítomná v tomto sále nyní. Ale až budeme v červenci hlasovat o novém předsedovi Evropské komise, a mnozí z vás se sem vrátí, alespoň doufám, všichni doufáme, tak doufám, že si všichni vzpomenou na tento den, kdy jsme tleskali Gretě Thunbergové za její projev, když hovořila o tom, že v sásce je celý svět. Znamená to ale také, že se musíme pořádně podívat na program nové Evropské komise, jestli opravdu chce měnit nějaké politiky. Například odklon od uhlí, reálné nacenění uhlíku, aby, platili, aby platil letecký sektor a aby evropský rozpočet neplatil ani cent na fosilní paliva. Politiky, které by zezelenily zemědělství, což se zatím nestalo. Děkuji za ten potlesk, ale já chci, abyste hlasovali o novém programu Evropské komise v červenci, protože teprve potom bude ten potlesk něco znamenat. A teď se obracím na pana komisaře, protože ten má ještě poslední šanci. V září pojedete do New Yorku na summit OSN o klimatické změně. A dnes je vhodná chvíle k tomu, abyste slíbil, že pojedete do New Yorku, kde řeknete, Evropa navýší klimatické cíle do roku 2030. Uděláte to? Slíbíte to? A ještě na adresu předsednictví. V Sibiu 9. května se bude konat summit o budoucnosti Evropy. Postaráte se o to, aby na tomto summitu Rada a všechny členské státy opravdu přijala klimaticky neutrální plán do roku 2050, včetně aktualizace a navýšení emisních cílů do roku 2030. Pouze tehdy bude mít toto setkání úspěch, protože pouze tehdy podpoříme slova činy. Jak na straně Rady, tak na straně Komise. A za to děkuji, Greta Thunbergova.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 Zdravím, Greto, já jsem Lynn Boylen a zastupuji frakci GUE NGL a e, jsem velice potěšená, že vás zde dnes vidím, protože události z posledního měsíce patrně velmi dobře ilustrovaly rozpory, které máme v klimatické politice. Politické frakce, které chtěly zabránit tomu, abyste tu promluvila, jsou ty stejné frakce, které hlasovaly proti e, zrušení přístupu ExxonMobil do parlamentu e, vy jste eh, řekla naprosto správně, ExxonMobil eh, investuje miliony do toho, aby eh, umlčovali pravdu. Jsou to zájmy, které mají umlčet většinu. Je ale potřeba uchovat, eh, bojovat proti klimatickým změnám, ale přitom udržitelně. Už nyní využíváme více zdrojů, než je udržitelné. Světová banka a OECD říkají, že pořád můžeme růst o 3% ročně, ale to je šílenství, to je naprosto absurdní. Ekon, s ekonomikou se nedá zacházet jako s eh, nějak tím tématem, které nesouvisí s ničím jiným, které je samo o sobě. Nemůžeme ignorovat přírodu, když hovoříme o, boju, o boji proti klimatickým změnám, protože klimatické změny jsou největší krizí, které kdy lidstvo čelilo a my musíme přestat naslouchat zájmům firem a místo toho, jak řekla Greta, se musíme sjednotit na základě vědy. Já jsem s velkým zájmem poslouchala váš projev, Greto, a vy jste zmínila mou zemi, Irsko a to, že upouští od používání fosilních paliv. Nicméně navzdory tomu stále ještě vydává těžební licence těžařským společnostem. Stále ještě eh, pokračuje s výstavbou terminálu LNG. Eh, a vy byste chtěla od nás všech v tomto sále, od nás, kteří máme politický mandát, abychom zatlačili na eh, okamžitou reakci proti klimatickým změnám. Předpokládám, že proto jste sem přišla, ne proto, abychom vás poučovali nebo abychom přikyvovali. Chcete, abychom naplnili politický mandát, který máme a abychom podnikli daleko sáhla opatření, která jsou potřeba, což znamená nechat fosilní paliva v zemi. Znamená to nepumpovat miliony eura, e, eur do plynové infrastruktury Znamená to navýšit naše ambice, abychom e, uchovali stoupání teploty pod 1,5 stupně. Můžeme konat nouzové konference o, ba- o, bank- o bankách a o Brexitu, tak proč ne o klimatických změnách? Potřebujeme e, uvěřitelnou cestu, která by nás přivedla k uhlíkové neutralitě mnohem dříve než v roce 2050. Potřebujeme méně těžení, méně spotřeby. E, musíme dávat přednost lokalizaci před globalizací. Jinými slovy je na čase, aby Evropská unie jednala já děkuji, Greto, za váš postoj a za inspiraci, kterou dáváte mladým lidem po celém světě, včetně zemí Evropské unie. A jak jsem už říkala, nechci vás nějak poučovat. Říkám to zcela upřímně. Myslím si, že všichni z nás, všichni my volení zástupci se musíme více snažit. Uh, děkuji, pan Pedicini, na dvě minuty. Budu hovořit italsky, takže si vemte sluchátka. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Greto. Děkuji mým jménem a děkuji velice upřemně za toto vystoupení. A děkuji také eh, těm, kteří měli tu geniální myšlenku eh, pozvat vás a hovořit o klimatické změně, protože v minulosti jsme takto nepostupovali. Lituji že je to mladá dívka, která musí sehrávat tuto roli. V podstatě by si měla spíše žít eh, svůj život mladé dívky, než tady takto vystupovat. Chtěl bych říct něco velice jednoduchého. Malerem tohoto světa není klimatická změna. Je to eh, skutečnost, že sice tady je mnoho lidí, kteří jsou ochotní ti tleskat v tomto stále a eh, Mm, zdravítil zde, ale nikdo zde nečiní nic pro to, aby to nebyla mladá dívka, která se takto angažuje v boji proti klimatické změně. Eh, ty jsi řekla, že musíme panikařit, že musíme prokázat eh, odvahu a že musíme bojovat proti naftařům, proti těm velkým pánům automobilového průmyslu, odpadové hospodářství. A já si myslím, že jsou to opravdu bitvy, které mají vést dospělí jedinci. Ehm, možná, že to nejsou lidé, kteří jsou zde, ale ty by si měla žít ten svůj normální život mladé dívky, ale děkuji ti mnohokrát. Děkuji, pane Peričiny. Paní Milana, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tak jako často v lidském životě ty excesy v určitém směru pak vyvolají opačné excesy. A dnes skutečnost, že vaše generace, slečno, si uvědomila, jaké tady škody vznikly v rámci minulých generací, to je dobrá věc, je toho nezbytné. Ale unést tuto nebezpečnou situaci, která souvisí s industrializací a velmi intenzivním zemědělstvím, je výzvou, která by ovšem neměla být provázena opačnými excesy. Jedním slovem, buďme seriózní. To rozhorčení z hlediska životního prostředí a našeho každodenního života nesmí umožnit vše. Naopak, musíme zvážit naše projevy. Musíme se opírat o vědecké postupy, vědecké poznání. Nesmí to být e, emoce nebo šok, který by nás měl vést. Měli bychom se bránit proti dezinformacím a manipulacím a měli bychom hlavně bojovat proti lobismu a také eh, lobismu, který podporuje chemie velké finance. Potřebujeme excelenci. Nesmíme být směšní nebo kontraproduktivní. Víte, že tady jsou teorie ohledně ozorové díry, které jsou zastaralé. Nemáme právo na to, abychom se mýlili v současnosti. A musíme samozřejmě se bránit také hysterii ohledně eh, uhlíku a ohledně tedy vymírání druhů. Poslední zpráva Národního institutu ve Francii ohledně uhlíkové stopy v lesech ukazuje, nakolik ty parametry de calcul FIA. Vzhledem k tomu, že nemáme spolehlivé parametry, je nutné, aby skutečně jsme dostali pod kontrolu tuto uhlíkovou stopu. Musíme investovat do inovací a musíme také zohlednit ekonomickou rovnováhu zaměstnanosti malých a velkých podniků. Musíme být jasnozdřiví, musíme být racionální, ale spoleháme se slečno na vaší generaci. Thank you very much. So that concludes the round of speakers on behalf of the political groups and now... Tím jsme uzavřeli řečníky jménem politických frakcí a nyní dám slovo eh, paní státní tajemnici Čot z rumunského předsednictví, aby se zavázala k tomu, že zvýší národně určené příspěvky na samitu v Sibiu, jak eh, přítomní poslanci opakovaně žádali. Paní Čot, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za to, že pozval eh, rumunské předsednictví na tuto schůzi. Nejprve bych chtěla využít této příležitosti k tomu, abych pogratulovala slečně eh, Thunbergové za její zanícení v boji proti klimatickým změnám a za šíření povědomí o eh, tomto problému mezi ostatními mladými lidmi a o tom, že máme odpovědnost za naši planetu a za naše občany, zejména za budoucí generace. Kromě toho, že jste založila hnutí a inspirovala generaci, také probouzíte svědomí starších generací, včetně rodičů, učitelů, politiků a vůdců tohoto světa. Všichni si uvědomujeme rozsah a naléhavost problémů, které před nás kladou klimatické změny. Už nyní jsme svědky toho, že klimatické změny mají drtivý dopad na celém světě. A přesto, jak Greta mnohokrát upozornila, nějaké kroky, které by zabránily nezvratnému a katastrofálnímu narušenímu klimatu, jsou stále ještě nedostatečné což nade pochybnost potvrdila i zpráva IPCC o globálním oteplování nad 1,5 stupně. Aniž bychom, bez toho, abychom e, přijali nějaké akce a podnikli kroky, by po roce 2060 mohla teplota stoupnout i o 2 stupně Celsia a stoupat i nadále. Proto je nutné naléhavě posílit globální odpověď na hrozbu klimatické změny. A Evropská unie je odhodlána přispět ke globálním krokům a být v popředí. Minulý měsíc na schůzi Evropské rady naše hlavy států a vlád znovu stvrdili závazek Evropské unie vůči pařížské dohodě. Evropská unie na základě současného ambiciozního politického rámce bude i nadále eh, hrát klíčovou roli v eh, krocích proti klimatické změně a snaží se o naplnění cílů eh, v oblasti skleníkových plynů, energetiky a energetické účinnosti do roku 2030. Byly také schváleny ambiciozní cíle v oblasti snižování uhlíkových, eh, pardon, skleníkových emisí do roku 2030 a tyto cíle jsou nyní vtěleny do evropské legislativy. Eh, to jsou zákony, které zejména eh, se budou starat o postupné snižování emisí v sektoru průmyslu a elektřiny a zavádí závazné národní cíle v, ve všech členských státech v ostatních sektorech, jako jsou budovy, doprava a odpad. Společně s dalšími sektorovými strategiemi například eh, v rozvoji obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a standardů CO2 pro motorová vozidla. Jsou to záruky, že Evropská unie splní do roku 2030 cíl snížit emise skleníkových plynů o nejméně 40 oproti stavu z roku 1990 a že budou také naplněny eh, národní příspěvky pařížské dohodě. Při přípravě dlouhodobé evropské strategie Rada momentálně diskutuje o sdělení, eh, které předložila komise. V tomto sdělení komise analyzuje různé scénáře dlouhodobého snižování emisí. Tímto způsobem bychom dosáhli snížení emisí skleníkových plynů od 80% až po 100% v Evropské unii do roku 2050. Toto sdělení je předmětem aktivních debat v Radě. Rumunské předsednictví si přeje co nejširší debatu všech relevantních sektorů, jako je ekologie, energetika, doprava a konkurenceschopnost, eh, zemědělství a finance. Dosavadní debaty ministrů zdůrazňují, že si všichni uvědomují, že je potřeba jednat. Evropská rada zdůraznila důležitost toho, aby Evropská unie vypracovala ambiciozní dlouhodobou strategii do roku 2020, která by usilovala o klimatickou neutralitu v souladu s pařížskou dohodou. Přechod k nízkouhlíkové ekonomice si bude žádat zásadní změny. Je potřeba, abychom je pečlivě zvládli a zajistili tak, aby ten přechod byl co nejspravedlivější a sociálně nejvyváženější. Rada bude pokračovat v diskuzích o této dlouhodobé vizi. Těšíme se také na akce na vysoké úrovni na Mezinárodním fóru v roce 2019, které bude příležitostí k mobilizaci politické vůle a k navýšení globálních ambicí, tak jak Eh, to prohlásil generální tajemník OSN pro klima v září 2017. Tím se dostávám ke, své, ke konci svého příspěvku. Chtěla bych poděkovat parlamentu za zorganizování této diskuze. Na závěr bych chtěla mimořádně poděkovat Gretě za to, že je zdrojem inspirace a že šíří poselství o klimatické změně. Pomohla také eh, dát hlas mladým lidem, zejména tím, že zahájila ty dnes již slavné školní stávky za klima, které se rozšířily po celém světě. A doufám, že tyto stávky se postupně stanou zbytečnými, až se rozjedou evropské a globální kroky proti klimatickým změnám, které nás dostanou na správnou cestu směrem k dlouhodobým cílům pařížské dohody. Evropa i celý svět budou potřebovat chytré a vzdělané mladé lidi, kteří pomohou vybudovat klimaticky neutrální budoucnost. Děkuji za vaši odhodlanost a za uznání úlohy Evropy. Pane komisaři Kaněte, děkuji, že jste se k nám připojil na tomto setkání s Gretou Thunberg. Vy odpovídáte za předložení rozhodujících legislativních návrhů pro řešení klimatických změn. Takže máte slovo. Paní předsedkyně, vážený poslankyně, poslanci, dámy a pánové, chci poděkovat Gretě Thunberg nejen za to, že dnes přišla do Evropského parlamentu, ale také za to, že dává hlas a tvář tomu, že mladí jsou stále více v ulicích, pokud je o klimatické změny. My voláme po dalších krocích, protože ta naléhavost je zřejmá přejte si, abychom jednali a máte pravdu, protože až vy se dostanete na vedoucí místa v podnikání, politice, tak bude příliš pozdě na to, abychom zastavili klimatické změny. Vaše sdělení je úplně jasné. Budeme vám jasně naslouchat. Slyšet vaše sdělení je pozbuzení, abychom dělali více a za to vám děkuji. V tomto směru se Evropa ujela vedení a my jsme jednali, budeme nadále jednat, ale teď musíme jednat eh, rychleji. Odpíráme své kroky o poslední vědecké poznatky a je třeba zřešit, hledat multilaterální řešení. Máme před sebou pařížské dohody a je třeba, abychom snížili rostoucí teplotu o ze dvou na stupeň a půl. A víme, že je tu propast mezi cíly pařížské dohody a současnými snahami pro jejich dosažení. Špatnou zprávou je, že věda nám říká, že bude třeba bolestných přizpůsobení se, pokud jde o pokles zvýšení teploty na 1,5 stupně. A to bude změnit úplně jiný svět. A věda nám také říká, že ten svět se změní k nepoznání. A to je nevyhnutelná tedy nebyl ten důsledek eh, závěru konference IPCC v loňském roce. A stejná zpráva IPCC nám také říká, eh, že pokles o 1,5 stupně je stále možný. Je možný a je třeba, abychom hluboce změnili naše společnosti a naši ekonomiku. Zpráva dostala k závodu, že abychom se dostali na cestu 1,5 stupně, eh, je třeba, abychom okolo, okolo roku 2050 poklesly na čistou nulu, pokud jde o emise a také, abychom se dostali ke klimatické neutralitě v, okolo roku 2028. Promyslové státy by měly dosáhnout klimatické neutrality mnohem dříve. A musíme vycházet z dosavadních roků a musíme zejména dos, eh, schválit příslušnou evropskou legislativu. A komise v tomto stěnu navrhla učinit do roku 2050 učinit evropské ekonomiky negativní z hlediska CO2. Naše mladá generace chce, abychom jednali podle vědeckých poznatků a komise to splnila. Vaše aktivní mobilizace je a i nadále bude základní podporou našich společných kroků. A jsem velmi spokojen, že Evropský parlament už podpořil cíle klimatické neutrality do roku 2050 a těším se, na to, že uslyším stejné sdělení z Evropské rady, až to bude projednávat v červnu 2019. Pane Eichhaute, můžete si být jist, že nebudu šetřit žádného úsilí v tomto směru, ale také věřím, že tato diskuse proběhne všude a nejenom v našich institucích, protože změna ekonomického systému vyžaduje demokratickou aktivní účast. A to je o to důležitější že se blíží volby do Evropského parlamentu a Evropanům na tom záleží. Jak pan Eckhout zdůraznil, nový průzkum, který byl dnes zveřejněn, znamená, že 77% lidí, potenciálních voličů identifikuje klimatické změny jako závažné kritérium pro to, pro koho budou hlasovat v evropských volbách. Tyto volby dávají možnost evropským politickým stranám, aby jejich špicen kandidáti skutečně vysvětlili našim občanům a naší mladé generaci to, čeho už bylo dosaženo a co je třeba ještě udělat. A je naléhavé, aby Evropa, evropské instituce a členské státy, občanská společnost i podnikatelé se shodli na cílech klimatické neutrality nejpozději do roku 2050, protože máme na to 30 let, ale máme pouze následující roky, abychom připravili politiky a kroky které nastartují masivní investice, které jsou vyžadovány pro tuto obrovskou transformaci našich společností. Máme, ambicio, máme ambiciozní cíly, pokud jde o obnovitelné zdroje a účinnost. Ale víme, že musíme jít ještě dál. Musíme jít ještě dál, než jsou tyto cíle. A, a musíme tedy se snažit o klimatickou neutralitu do roku 2050. Musíme nastoupit na cestu změn co nejrychleji, ale současně musíme umožnit prosperitu našich občanů a zajistit, že ta, ten přechod bude spravedlivý a nikdo nebude zůstávat eh, opuštěný opodál. To vše je možné. Uspějeme, nabídneme ostatním zemím efektivní vzor pro změnu klimatických změn, ani by se, aniž by byla obětována prosperita a rozvoj. Třeba, aby snaha o demokracii, jaderné odzbrojení, globální hlad a otázka války a míru byly klíčové. Je to zásadní pro naši generaci, takže mé sdělení pro vás, Evropany, je, prosím, ať jsme stále pod tlakem a ať slyšíme i tyto hlasy, které jsme dnes slyšeli v Evropském parlamentu, abychom my v Evropě zajistili přechod ke klimatické neutralitě. Je třeba, abychom si zasloužili důvěru těchto generací. Je to naše budoucnost, ale co je ještě důležitější, je to i vaše budoucnost. Děkuji mnohokrát vám všem za to, že jste přišli na poslední dání výboru Envy. Bylo to skutečně pozoruhodné. A myslím, že je to správný způsob, jak ukončit důležitou práci, kterou jsme měli v během tohoto volebního období v našem parlamentu. Uvidíme se s novými, s novými silami, abychom bojovali za klima a abychom zapojili co nejvíce mladých lidí do naší budoucí práce. Díky Greto za návštěvu a mnoho štěstí ve vašich dalších krocích.